které se objevují v této zprávě, kterou jsem psala také s vědomím eh, té tamnější situace. Děkuji a tím končí naše rozprava k tomuto bodu. Hlasování proběhne zítra. A ve 12 hodin. A teď tady máme prohlášení vysoké představitelky o situaci v Národním Karabachu. A já tím dávám slovo paní vysoké představitelce Ašnové. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem velmi ráda, že máme příležitost vyměnit názory na situaci na Horním Karabachu. Když jsem eh, s eh, prezidenty Van Rompuyem a Barozem eh, byla na summitu s prezidentem Medvěděvem, Medvěděvem na summitu v Nižním Novgorodu, tak jsme byli optimističtí o tom, že by se nám mohlo podařit dosáhnout průlomu v jednáních v Kazani. Dovolské prohlášení prezidentů Obamy, Sarkozyho a Medvěděma také ukazovalo, že eh, doba nazrála k dosažení dohody. Bohužel k tomu eh, nedošlo přes eh, tato silná prohlášení a ta schůzka v Kazani nedospěla k výsledku prezidenti Azerbajdžánu a Arménie nevyužili této příležitosti k uzavření kompromisu. Vztahy mezi těmito dvěma státy jsou velmi obtížné. Já jsem se sešla s ministry zahraničí Arménie i Azerbajdžánu a e, nemám žádnou iluzi o tom, jak složitá ta jednání musí být. Jsem informována o postupu e, těch jednání a minulý e, týden jsem také Eh, se setkala s litevským ministrem zahraničím, který je teď eh, úřadujícím předsedou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Je potřeba, abychom hledali eh, dohodu na základě základních principů a snažili se, aby obě strany byly odhodlány dospět k mírovému řešení. A musíme zintenzivnit práci v příštích měsících. Obě strany by se měly vyhnout přisuzování viny a měli by eh, zintenzivnit své úsilí dosáhnout dohody do konce tohoto roku, protože v příštím roce se budou konat volby v Armenii a v roce 2013 v Azerbajdžánu, což by mohlo celý proces narušit. Eh, pokračování statutu quo je nepřijatelné a je také nepřijatelné jakékoliv zasahování do těchto jednáních nebo eh, hrozby použití síly. Mírové urovnání eh, konfliktu v Náhodním Karabachu je v strategickém zájmu Evropské unie a mohlo by to transformovat celý jeho kavkazský region a proto bychom to měli podpořit, abychom dosáhli politické a regionální stability a mohli nastartovat eh, ekonomiku. Víme, že eh, by se mohly otevřít hranice mezi Armenií a Azerbajdžánem, také mezi Armenií a Tureckem, mohly by tady vzniknout nové trasy a e, to by mohlo tyto země také více zblížit. Věřím, že to by všechno mělo také pozitivní dopad na konflikty v Gruzii, protože by to snížilo napětí v celé oblasti. My tedy e, jsme připraveni zintenzivnit naše úsilí a podpořit e, takzvanou Minskou skupinu v těch jednáních. Ta práce funguje už od roku 1994 eh, eh, v tomto formátu. Myslím si, že dohoda je na dosah, eh, potřeba poskytnout dotyčnou podporu a proto budeme i nadále vést konzultace s minskou skupinou. Už ty konzultace už samozřejmě pravidelně provádíme. Měl bych ale také jasně říci, že to, co se stane po těchto závěrečných jednáních, má velký význam pro Evropskou unii a bude hrát i velkou roli v tom, jaká bude naše politika eh, vůči těmto dvěma zemí. Já jsem cestovala do obou zemí společně s Miroslavem Lajčakem a jasně jsme dali najevo, jaký je náš postoj. Chceme, aby bylo dosaženo pokroku před naplánovaným summitem o východním partnerství v září ve Varšavě. Také bych byla ráda, kdyby Evropská unie učinila další přísliby mimo tato jednání snažíme se podporovat eh, nevládní organizace v této oblasti, snažíme se podporovat eh, mezilidské kontakty a také eh, děláme další projekty v rámci Rady Evropy, ale myslím si, že toho se udělat mnohem více a proto si myslím, že bychom měli přijmout i zodpovědnost za provádění případné dohody. po té, co se do té fáze dostaneme, je tady spousta práce, obnova, mm, odstraňování min, ochrana uprchlíků a vysídlených osob a podpora eh, ekonomické obnovy. Myslím si, že tady mohou sehrát svou eh, důležitou roli i další partneři. Evropská unie tedy musí pracovat s regionálními aktéry, jako například s Tureckem. Navrhla jsem vytvoření eh, úřadu nového speciálního zástupce pro Jižní Kavkaz, který by mohl provádět tyto pravidelné konsultace a zasahovat do jednání Nicméně asi nejdůležitější příspěvek naší strany by bylo posílení našich bilaterálních vztahů s Armenií i s Azerbajdžánem. Nové eh, sdělení o evropské politiky sousedství, o kterém jsme diskutovali, eh, stanovuje velmi eh, ambiciozní program pro oba tyto státy. Jde tady o asociační dohody, o dohody o volném obchodu, o zlepšení mobility a pro další sektorovou spolupráci a účast těchto zemí v programech EU a podporu pro občanskou společnost. Naším celkovým cílem je pomoci těmto eh, státům eh, začít s reformním programem a proto se snažíme zlepšit naši bilaterální spolupráci tak, aby mohla být více zaměřena na urovnání konfliktu. Štefan File nedávno navštívil Armenii, snažil se tady eh, diskutovat o tom, jak dále budovat náš zájemný vztah. A já si myslím, že oba eh, tyto státy, eh, pokud přistoupí k reformním programům, tak by mohly lépe překonávat složité dědictví minulosti. Samozřejmě, že v konečném důsledku je to na rozhodnutí vůdců Armenie na Azerbajdžánu, Doufejme, že to rozhodnutí bude v nejlepším zájmu lidí, které zastupují a i my si myslíme, že můžeme sehrát svou roli tím, že podpoříme minský proces. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Um, muchas gracias. Děkuji mnohokrát paní baronce Eštnové. A nyní budeme pokračovat eh, s řečníky za jednotlivé frakce. Na dvě minuty pan Brok, prosím. Pane předsedající, paní vysoká představitelko, otázka otázka eh, nás opravdu zaměstnává v rámci naší politické skupiny, protože máme obavy, že by mohlo jste dojít k dalšímu jakémusi soutěžení, dodávky zbraní, eh, do kterých eh, by byly zapojeny dva velké sousední státy a samozřejmě to by potom nutně vedlo k válečnému konfliktu. Já si myslím, že je naší povinností, abychom prolomili takovéto kruhy, abychom neměli opět takovou situaci v regionu, jako již před třema lety, kdy budeme najednou čelit ozbrojeným konfliktům, válečným konfliktům a není možné jak si zakrývat oči před tím, že tato nebezpečí jsou zde jasně konkrétně existují. Proto je důležité, abychom Eh, opravdu se postarali o to, aby uprchlíci se mohli vrátit zpět do svých zemí a rovněž jsme toho názoru, že těch šest zásad minské skupiny, které byly akceptovány oběma stranami, že tyto musí být realizovány a není možné hledat záminky pro to, aby realizovány nebyly. Tyto eh, zásady jsou velice důležité, důležité, aby byly realizovány. A Evropská unie by zde měla sehrát opravdu aktivní aktivní úrohou a když se bude odvolávat na kazeň, já nevím, že za ten třetí, který seděl u stolu, byl zrovna ten neutrální moderátor, kterým měl být, ale myslím si, že Evropská unie by měla e, vést konkrétní politiku vůči zemím e, východního partnerství. A bylo to zde řečeno, je třeba vyslat podněty, dát opravdu pobídky těmto státům, aby je dokázali zvolit multilaterální přístup. Je třeba, abychom propojovali zájmy, musíme ukázat, čemu jim to bude, že to bude pro ně dobré, když budou spolupracovat a že není možné, abychom měli k těmto zemím pouze bilaterální vztahy, protože tímto způsobem to soutěžení nezastavíme vždy, když šlo o evropské sjednocování, tak jsme vlastně propojovali naše zájmy a tímto způsobem jsme překonávali stres z minulosti. Tímto způsobem se stal ne- zbytečný, protože jsme prostě měli společné zájmy a ty byly důležitější. A já e, a paní komisařka to říkala, když hovořila o politice sousedství, ale ono všude, všude vystává zájem na tom, že je důležité, aby nedošlo k destabilizaci tohoto regionu, protože to by změnilo poměr sil a ty jsou z hlediska zahraničního a zahraničního bezpečnostního eh, nejsou tedy v našem zájmu. Děkuji panu Brokovi mnohokrát a za skupiny socialistů a demokratů na dvě minuty pan Vigenin. Děkuji. Pane předsedo, paní baronko Aštnova, drazí kolegové, jsem nesmírně rád tomu, že téma Náhorního Karabachu se dostalo na náš pořad dne. Mnoho lidí kolem nás je znepokojeno tím, co se v regionu děje. A nechceme se znovu ocitnout v situaci, kdy budeme ve skluzu oproti událostem. Je potřeba jednat hned. Selhání eh, summitu v Kazani ukazuje, že možná, že minská skupina je dosáhla hranice svých možností. Ale myslím si, že hlavní zodpovědnost je na bedrech vůdců obou zemí. Nemůžeme do nekonečna vyjednávat, pokračovat v jednání. Musí to být více úcty, více respektu a vedoucí představitelé obou zemí si musí zamyslet nad tím, jak vstoupí do historie. Jestli jako lidé, kteří přinesli svým lidem utrpení, nebo lidé, kteří přinesli mír. Naše politika dobrého sousedství hovoří o těchto dřímajících konfliktech. A my mezi ně musíme zařadit nejenom vztahy mezi Bruselem a těmito státy, ale také mezi těmi dvěma zeměmi. A musím zmínit eh, také příspěvek Evropského parlamentu ke zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi. Jejich zástupci se aktivně účastnili některých zasedání a Domnívám se, že zodpovědnost našich, ehm, našich poslanců i našich kolegů je ukázat, že spolupráce je na dobré cestě. Spolehám se na polské předsednictví a na Varšavský summit, že dodají nový impuls hledání řešení tohoto dřímajícího konfliktu. Děkuji, pane Vigenine, a slovo nyní dostává z demokraty a liberály a nyní Ojuland. Děkuji. Obdrželi jsme několik znepokojivých signálů z regionu Náhorního Karabachu v úplných měsících. Navzdory do, dohodě o příměří mezi eh, Ar- Armenií a eh, tedy mezi Azerbajdžánem. Chci vyzvat všechny, aby se zdrželi jakýchkoliv eh, kroků, které mohou vyvolat eh, následnou odpověď druhé strany. Summit, který se konal v Kazani 24. června a jeho selhání je jasným eh, dokladem o tom, že úsilí smíšené skupiny bylo nedostatečné a že je potřeba dalších kroků. Vzhledem k tomu, že Arménie a Azerbajdžán jsou cílovými zeměmi evropské politiky sousedství, Měla by Evropská unie sehrát klíčovou roli ve vyřešení konfliktu. Paní vysoká představitelko, já eh, vás chci vyzvat k tomu, abyste řešila situaci v regionu s ohledem na územní svrchovanost Azerbajdžánu, a to zejména ve světle čtyřech rezolucí valné uh, Rady bezpečnosti OSN o osvobození Náhorního Karabachu a okolí. Je v zájmu obou zemí konfliktu i Evropské unie, aby překonali tento spor v souladu s mezinárodním právem, aby byli schopni se zaměřit na demokratický vývoj celého kavkazského regionu. Děkuji vám a nyní za zelené paní Lunaček. Děkuji vám. Zmrazené tyto dřímající konflikty jsou eh, velkým, velkou překážkou, zvláště pokud je o Armenii a Azerbajdžán, když obě jsou členy eh, východního partnerství a já chci tudíž eh, vyzvat Arménii, aby se začala stahovat ze okupovaných území, ale zároveň by žádala po Azerbajdžánu, aby omezil zbrojní rozpočet. Neboť azer, azerský rozpočet na zbrojení přesahuje celý rozpočet Arménie a tudíž hrozí, že znovu dojde k násilnému konfliktu. Nicméně soudím, že Evropská unie by měla sehrát aktivnější roli. Co si myslíte vy, Maronko Aštnové? Aštnová, bylo by skvělé, kdyby Evropská unie nahradila Francii eh, při organizování summitu. Bylo by dobré, kdyby tam byla zastoupena celá Evropská unie, nejen jeden členský stát. A také si myslím, že důvěryhodnost celého úsilí Evropské unie je tu v sázce. Když se podíváme například na konflikty také v Abcházii a nebo v Podněstří, tak eh, vidíme, že jsou tu i další oblasti. Tady eh, je eh, to také otázka územní svrchovanosti, takže proč, proč mít k tomu jiný přístup? Děkuji vám. A nyní za FD 1,5 minuty pan Provera. Já, Děkuji, pane předsedající, paní Baronko Eštnová. Otázka náhodního Karabachu je v podstatě e, nedostatečně známá. Často dochází k tomu, že informace jsou takové jaksi fragmentované, rozdrobené, není to jasné. Důležité je samozřejmě téma územní celistvosti země. Je třeba, aby se dodržovaly hlavně hranice Moldavsko, Kypr, Gruzie a rovněž i Azerbajdžán. Co se týče Náhorního Karabachu, zde byly různé postoje, například v roce 2008 byly čtyři realizace Rady bezpečnosti OSN Víme, že podle mezinárodního práva je zaručena územní eh, celistvost a spochybňování tohoto principu by v budoucnosti mohlo vést k dalším aktům agrese, k dalším konfliktům a spochybnění statutu quo a mohlo by to destabilizovat eh, celou řadu dalších oblastí na světě. Evropská má zvláštní zájem na vyřešení situace v Náhorním, Náhorním Karabachu, protože Armenie a Azerbajdžán jsou obě země, které jsou ve východním partnerství. A spolupráce s těmito partnerskými státy by eh, nás měla zajímat. Zejména měli bychom eh, na tom dále pracovat. protože eh, konsolidace není úplně samozřejmá. Pan Stojanov za nezavřené. Kázoštici. Děkuji. E, já e, chci nesouhlasit s těmi posledními řečníky, protože konflikty vyplývají e, z nezákonných rozhodnutí bolševiků, kteří se rozhodli oddělit část Arménie a Azerbajdžánu ve 20. letech a Kominterna tehdy přijala rozhodnutí eh, také o tom, že vytvoří eh, Makedonii, což byl národ, který do té doby neexistoval a dnes z toho pořád pramení značné problémy. Samozřejmě to nedospělo do eh, takového stádia jako v Náhorním Karabachu díky správnému postoji Řecka a Bulharska vůči bývalé Jugoslánské republice Makedonii sousedi eh, Arménie se eh, snaží izolovat eh, tuto zemi. Vy jste říkala, paní Eštnova, že by eh, všechny ty trasy železniční nebo plynovodu by měly procházet nejkratší možnou cestou, tedy přes tuto zemi. Měli bychom odsuzovat jakékoliv zasahování do situace této země. Děkuji vám, pane Stojanové. Teď přejdeme k dalším řečníkům. Dvě minuty, pan Galer. Děkuji, pane předsedající. Je dobře, že vedeme debatu o Náhorním Karabachu ještě před letní pauzou. Ještě lepší by to bývalo bylo, pokud bychom jako parlament schválili usnesení a tím vyslali jednoznačné poselství všem, kterých se to týká. Eh, jsem velice znepokojen, že v tomto regionu před námi opět stojí léto, kde musíme mít obavy, že jedna strana ztratí nervy a nějaká třetí strana z toho bude mít geostrategický užitek. Tento parlament nemůže stranit jedné či druhé straně v rámci té debaty, ale musíme trvat na tom, aby všichni dodržovali ty dohodnuté, těch, ty zásady, těch žest zásad, kterých bylo dohodnuto strávě, protože status quo není udržitelný, existuje nebezpečí, že jedna strana tuto cestu opustí. Zbrojení v Azerbajdžánu a v Armenii je kontraproduktivní, ale je jasné, že Rusko je hlavním dodavatelem zbraní pro obě strany, takže to vypadá, že tady má Rusko jakousi skrytou agendu a bude se snažit, nebo dělá, že v rámci, eh, pokud dojde k válečného konfliktu, že bude vyjednávat pro to, aby se ukončil, ale bude se vlastně snažit Rusko prosazovat tam své vlastní zájmy. Pro nás je důležité, abychom podporovali výstavbu důvěry, výstavbu infrastruktur, demokratických zásad, moderné, moderní společnosti a také zapojení obou zemí do společného hospodářského prostoru. Evropská unie může do, eh, na, nabídnout oběma stranách situaci, ze které získají obě strany. A chci říci, že je dobré, že jste paní Ešnová hovořila s oběma ministry zahraničí právě proto, že Kazaň se rozkotovala, právě proto, že Rusko pravděpodobně není nějakým nestraným eh, moderátorem, právě proto bychom se měli snažit vyplnit toto vákuum a postarat se o to, aby pro obě strany existovala perspektiva vyřešení. Děkuji. Děkuji panu Gálerovi a nyní na dvě minuty pan Kirilov. Thank you, president. Děkuji. Pane předsedo, asi před rokem náš parlament schválil trtivou většinou usnesení o potřebnosti Evropské strategie k Jižnímu Kavkazu. Toto usnesení načetlo strategický význam tohoto regionu pro Evropskou unii a nebezpečí nevyřešeného konfliktu v, náhorní, v, Karabachu pro celý region, nejenom pro eh, strany toho konfliktu. Běžní lidé, kteří jsou tímto konfliktem postiženi, žijí v neustálém strachu z války, jsou izolováni, žijí v chudobě, nemají žádnou perspektivu na rozvoj a obdržení a rozvojové pomoci. A milion vnitřně vysídlených lidí je rovněž obětí této příliš dlouhotrvající situace. A nedávno dokonce i prezident Medvěděv se angažoval v, dosahova, v dosažení Eh, mírového eh, uspořádání, ale proč se vždycky jednání zablokuje? Já si myslím, že takřka nadešel čas, abychom ustoupili od té pozice, že když obě strany nebudou souhlasit, tak jsme bezmocní, protože eh, když bude válka, tak si nemůžeme dovolit zůstat stranou. Měli bychom vytvořit jasný mandát pro Francii a zás, její zástupce v Minské skupině a začít hrát mnohem aktivnější roli spolu se Spojenými státy a Ruskem v tlaku na obě strany, aby učinili oboustranné ústupky. Na druhé straně politické a bezpečnostní záruky by měly být dány oběma stranám, tak abychom tím položili základy vzniku vzájemné důvěry. Evropská unie by měla také poskytnout pobídky pro infrastrukturní rozvoj a investice, tak aby lidé přímo v terénu a uprchlíci, kteří se budou eh, vracet, aby pocítili určité přínosy míru. Tato role, která byla podpořena před rokem tímto parlamentem, by nám vytvořila bezpečnější sousedství a eh, také by zabezpečila energetické koridory pro dodávky energie do Evropy. A paní Baronko Eštnova, je nejvyšší čas, abyste navštívila region, abyste se sama přičinila o vyřešení tohoto eh, zmrazeného konfliktu, který začíná být dost horký. Děkuji vám. A pan Nidres vám, pane Kydelové, vznesl modrou kartu, takže prosím. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane Kirilové. Víte, že Rusko je největším prodejcem zbraní v této konfliktní zóně? Čili tyto zbraně se prodávají, zpřístupňují se eh, různé základny a podobně. Takže jaká byla ta investice pana Putina do tohoto regionu? O čem to celé má, má být? Thank you for this question, dear Děkuji za tuto otázku, drahý kolego. Je to těžká otázka, já s tím souhlasím, ale co je zajímavé v tomto případě, je, že bychom měli podporovat Rusko, aby hrálo pozitivní roli. Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska je v zájmu eh, Ruska přispět k řešení tohoto konfliktu, konfliktu i když něk, některé jejich síly možná uvažují obráceně, že krátkodobě je dobré udržet tyto země v konfliktu, ale já si myslím, že je možné a to je právě, v tom spočívá aktivní role eh, Evropské unie. Je možné takto Rusko přimět. Děkuji vám a nyní na minutu pan Segeri. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Děkuji, vážení kolegové. Jedenáctého dubna eh, naše strana podpořila iniciativu, aby eh, Maďarsko eh, se snažilo vyřešení konfliktu v Národním Karabachu. Vzhledem k útoku sovětské arménské armády a Azerbajdžan přišel se pro své území, mnoho lidí zahynulo, mnoho lidí uteklo ze svých domovů. Tato genocida Arménská genocida ve 20. století eh, je často přehlížena, ale neměli bychom eh, tyto věci přehlížet i v moderní době, protože se to nevyplácí. Chtěl bych ujistit eh, Azery, že je podporujeme. Děkuji. Nyní má slovo pan Kovačev na minutu a půl. Děkuji vám. Paní eh, eh, Ašnová, eh, ta dnešní rozprava byla vyprovokována stoupajícím napětím v oblasti Národního Karabachu. A je potřeba si něco udělat a sice tak, že všechny zainteresované strany budou usilovat o mírové uspořádání, je potřeba, aby přestala eh, retorika vůdců obou zemí je potřeba hledat mírové řešení při zachování principů zemní celistvosti a e, nepoužívání e, síly. To jsou hlavní zásady, e, kterým by se to mělo řídit. Děsí mě ozbrojování a pořizování vojenské techniky. To rozhodně nepomáhá řešení tohoto konfliktu a vede to eh, v konečném důsledku použití síly, což nikomu neprospívá. Armenie a Azerbajdžán musí eh, se dohodnout na kompromisu, měli přestat se svým eh, se svou rezolutním postojem. Jednání mezi nimi nemá žádného konce. V Kazaně došlo k neúspěchu. Přinejmenším tam o prezidentě přislíbili, že se v budoucnosti ještě setkají. Regionální úsilí musí také hrát svou roli v těchto jednáních. Mělo by dojít ke zvýšení kontaktu mezi oběma zeměmi. Turecko a Rusko by měly ukázat vyzralý postoj, měly by e, také usilovat o mírové řešení. A doufejme, že Evropská unie bude hrát svou diplomatickou roli. A děkuji také za jmenování tohoto zvláštního vyslance pro Jižní Kavkaz. Musíme eh, mít zvláštní politiku pro eh, tyto oblasti vzhledem k jejich specifičnosti. Nevidím, že by, se, že by tady byla paní Hercog a proto dávám slovo pana Tekešovi. Mr. Tokes, I'm sorry to interrupt this romantic... Omlouvám se, že vás přerušuji eh, z toho romantického rozhovoru ale eh, máte slovo, pane Takeshi. You can resume. Můžete pak pokračovat, ale teď si musíte vzít slovo. Máte slovo. Já se omlouvám, pane předsedo. To je v pořádku. Všichni jsme lidé, pane Tapis. Pane předsedo, kolegové, před kazenským summitem 24. června mezinárodní společenství vyjádřilo vysoké, eh, velké naděje na dosažení míru mezi Arménií a Azerbajdžanem v otázce konfliktu na Horním Karabachu, což je region, který je osídlen po několik století křesťanskými Armény a turkickými muslimskými Azery, kteří žili smíšeně v Jižním eh, Kavkazu pod různými vládami. Bohužel nebylo dosaženo žádné dohody. Místo toho byla úplně zničena veškerá naděje a to vedlo k dalším frustraci těchto dvou zlomených národů a bezmocnosti mezinárodního společenství zprostředkovávat. Abychom eh, zabránili dalšímu utrpení, nesmíme už eh, dál nečinně přihlížet a nechat eh, ostatní aktéry v regionu, jako třeba Rusko, utvářet tento proces podle svých zájmů. Musíme nadále vynakládat tlak a podporovat obě země vyváženým způsobem a pomoci jim s jejich evropskými aspiracemi, to znamená budovat mír a usmíření. Čas k vyřešení humanitární krize nebyl nikdy eh, naléhavější. Tak, aby stovky tisíc uprchlíků a vnitřně vysílených osob se mohly vrátit důstojně do svých domovů. Jediným řešením je dialog a kompromis. Za účelem dosažení udržitelného míru k tomu je potřeba posun myšlení tak, aby všichni, všechny subjekty pocítili tuto potřeby. Takže aby se mír dostal na Balkán. Je nejvyšší čas, aby se to dostalo na Jižní Kavkaz. Děkuji, pane Tokesi, a nyní pan Šeplin. Uh, thank you, President, High Representative. Děkuji vám. Já myslím, že je jasné z této diskuse, že Náhorní Karabach a celý ten uh, konflikt uh, je zmrazený a že existuje nebezpečí, že by mohlo se rozmrazit. Eh, víme, že Arménie v roce 1992 eh, začala okupovat asi 20% azerbajdžanské území, vedlo to k vlně uprchlíků. Komplikuje se to také tím, že Turecko, Rusko i Irán mají zájmy v této oblasti a eh, mohli by začít, mohli do toho zasahovat v okamžiku, kdyby ten konflikt se znovu oživil. Azerbajdžán také eh, nakoupil moderní zbraně díky svému ropnému bohatství i Arménie se začala vojensky připravovat. Minulý měsíc, jak víme, se Rusko eh, pokusilo o zprostředkování urovnání, ale i tento pokus selhal. Nedůvěra mezi těmito zeměmi je příliš vysoká. Frustrace může být špatným eh, rádcem což je asi pochopitelné, okamžiku, kdy značná část území nějakého státu je okupována. Myslím, že jakýkoliv, jakákoliv nehoda na linii příměří by mohla vést k vypuknutí konfliktu, proto je potřeba se snažit o zmírnění napětí a já si myslím, že Evropská roli by to měla hrát svou roli. Děkuji vám, pane Šepfline. Teď na minutu a půl pan Kelam. Děkuji, pane předsedající, paní Ashton. Já eh, lituji toho, že eh, tato debata nepovede k usnesení parlamentu. Naším dnešním závěrem bude to, že status quo tohoto konfliktu je neudržitelný a že to vyžaduje bezodkladné mírové řešení. Měli bychom varovat všechny strany, že použití síly by v současné situaci mohlo vést k nedozírným následkům pro celý region. Naším dnešním úkolem je vyslat velmi silný signál všem stranám Armenie, Azerbajdžánu a i Rusku, že musí e, usilovat o změnění napětí. E, význam Ruska je obrovský, protože Rusko prodává zbraně oběma stranám a zdá se, že Moskva má zájem na tom, aby tento konflikt přetrvával, protože to e, zvyšuje vliv Ruska v tomto regionu. Vítám zvýšený zájem vysoké představitelky o tento region. Evropská unie tady má svou roli ale dnes potřebujeme hlavně to, aby Evropská unie přispěla ke stabilitě celého regionu. Až do nedávna eh, chyběly správné pobídky pro mír. Eh, Musíme být také konsistentní v našem přístupu. a jakékoliv vojenské jednotky by měly být staženy eh, z tohoto regionu. Na minutu a půl teď eh, paní Abad, pana Abad. Děkuji, pane předsedající, paní vysoká představitelko. V říjnu 2010 eh, jsem navštívil náhorní Karabach, tam jsem se setkal s mm, uprchlíky a s představiteli tamních orgánů. Dnes konstatujeme zvýšení napětí, ozbrojování a velmi možnou eh, retoriku ze strany Azerbajdžánu. Byl bych rád, kdyby německá skupina znásobila své úsilí a snažila se zprostředkovat urovnání mezi dvěma stranami. Viděli jsme ale, že v Kazani ty snahy nevedly k žádnému trvalému výsledku a dnes eh, musím bohužel konstatovat, že agresivní retorika prezidenta Alieva jenom zhoršuje situaci. Paní vysoká představitelko, chci vám připomenout, že eh, v Dovil vznikl akční plán pro postupné prosazování mírového řešení. Teď je potřeba, aby tento plán byl uváděn do praxe a myslím, e, že bychom měli dělat všechno, co je v našich silách pro trvalý mír. Je to v zájmu nás všech. Evropská unie by měla podpořit diplomatické úsilí minské skupiny, ale také se snažit podpořit civilní obyvatelstvo a uprchlíky podobně jako jsme to udělali v eh, severní, v Jižní Osety a v Abcházi. Měli bychom eh, se intenzivně zabývat eh, touto otázkou a byl bych rád, aby polské předsednictví udělalo z východního partnerství prioritu svého předsednictví a zaměřil se v rámci toho i na Jižní Kavkaz. Doufáme, že minská skupina dosáhne brzy mm, řešení a doufám, že i my budeme moci přijmout usnesení, které bude vyváženější vyváženější než to předchozí. Děkuji vám, pane Abade, a teď na minutu a půl paní Vadere. Vajdere. Děkuji vám, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Ještě před letním pauzou se chci ujistit, že na náhorním Karabachu nedojde k opakování situace z Gruzie z léta 2008. Ovšem situace v regionu vyvolává znepokojení. Proto je na nejvýš politování hodné, že nevznikne usnesení. Evropská unie nebyla dosti aktivní při hledání řešení, přitom máme zdroje a zkušenosti. Návštěva baronky Aštnové do, v tomto regionu by nejspíš přispěla k řešení. Role Ruska je také důležitá, neboť Rusko dodává Azerbajdžánu vojenské poradce, školení a, e, a materiál. Po samitu v Kazanu prezident Medvěděv podepsal smlouvu, která prodlužuje vojenskou podporu v regionu a pod to až do roku 2042. A kromě toho jsou tu i zájmy jiných zemí. Čili v tomto regionu bude opravdu mezinárodní přítomnost. A to nejenom z lidské Evropské unie a Minské skupiny, ale jsem přesvědčena, že musí být staženy veškeré vojenské síly a vysídlení lidé uprchlíci musí dostat možnost vrátit se domů. Tento proces musí být mezinárodně monitorován. A poté můžeme čekat na referendum. Děkuji vám. A nyní na minutu a půl pan Líšek. Děkuji vám, pane předsedo a paní vysoká představitelko. Já bych chtěl nejprve poznamenat, že mý předřečníci se vyjádřili k roli polského předsednictví v řešení tohoto problému. Ale Pol, polské předsednictví může pouze podpořit vás, baronko Ašnová, protože podle Lisabonské smlouvy veškerá kompetence týkající se zahraniční politiky připadá vám. Jistě znáte pana Šikorského, eh, ministra zahraničí Polska a ministr Šikorský vás jistě podpoří. Samozřejmě, že jsme, že jsme znepokojeni situací v Náhorním Karabachu, ale někteří lidé se ho přímo bojí. Já jsem navštívil nedávno Gruzii. Měl jsem možnost hovořit s politiky, s prezidentem, s členy parlamentu. A oni říkali, že je děsí, co by se mohlo v Náhorním Karabachu stát a jaký dopad by to mohlo mít na Gruzii. Tedy zejména pokud jde o zájem některých třetích zemí, třetích stran. Takže prosím, berme ten problém vážně a hovořme s nimi. Děkuji. Pane Lísek, a nyní minutu a půl. Paní Teokaros. Pan Teokaros. Děkuji, pane předsedající, ne, paní baronko. Já bych začala ještě před kazaní, protože obyvatelstvo v národní, náhorním Karabachu, pokud by tam situace byla taková, jako v abeckých zemích, tak bychom jistě podpořili náhorní Karabach tak, jak jsme nyní podpořili arabské země. A proto je třeba, abychom to podrobně analyzovali. Bohužel, obyvatelstvo náhodního Charabachu téměř zmizelo. A momentálně mám pocit, že jsme velmi neutrální. Evropská unie v zásadě nedělá nic. Hovoříme o zbraních, o zbranění, ale je třeba si klást otázky, zda Eh, bychom neměli poslat bombardéry do Kavkazu. Je důležité, aby Evropská unie měla rozumnou přítomnost v kavkazském regionu. Již po mnoho let sledujeme situaci v Azerbajdžánu a již dlouhou dobu dobře víme, že tam existují teroristé, kteří se ozbrojují, a nesmíme zapomínat na to, že tam dochází k generaci příjmů, které potom i hned e, jsou přetvářeny ve zbraně, tedy tyto prostředky finanční. E, celá řada zemí již e, trpěla hospodářským embargem dlouhou dobu. Není, nesmíme to zapomínat. Je třeba, aby Arménie stáhla svá vojska z náhodního Karabachu, a chci připomenout i situaci na Kypru, kde je také důležité, aby došlo ke stažení vojsk. Myslím si, že opravdu je důležité se zaměřit na to, kde si která strana obstarává zbraně. Děkuji a nyní paní Ibrisa Gič. Pane předsedající, paní Eštnová, já zastupuji dnes Švédsko, ale v podstatě jsem uprchlík uprchlíkem z Bosny. Já jsem zažila bosenskou válku. A to e, přesně to, co zde zmiňovala celá řada kolegu, já jsem tam seděla a čekala jsem na to, aby EU, OSN, prostě někdo, Amerika, na to prostě někdo zasáhl. Aby bombardoval, aby něco učinil, ale nikdo nic neudělal tak to frustrace, kterou jsem tehdy zažívala, ta potom vedla k tomu, že jsem se politicky angažovala. A to, co vidím dnes na náhorním Charabachu, to je pro mě déjà vu, to je přesně ten týž scénář. Obsadí se oblast, dojde k etnickým čistkám, uprchlíci se někam pošlou a potom požadujeme se požaduje národní referendum o svrchovanosti, o nezávislosti. Nikdo nesmí říkat, že jsme nic neřekli. Já zde jsem a požaduji, že není možné obsazovat, okupovat takováto území, že je třeba, aby se uprchlíci vrátili, abychom dosáhli rovnováhy. A teprve potom můžeme zde se bavit o konečném řešením. Není možné, abychom nyní abychom prováděli referenda poté, co byli vyhnáni lidé z oblasti. Nejdříve se uprchlíci vyhnaní lidé musí vrátit a potom můžeme hovořit o náhorním Karabachu, jinak zde budeme mít znovu republiku srbskou a to není dobrá věc. Paní Ibrisagič, pan Stojanov pozvedl modrou kartu. Akceptujete otázku? Absolut. Yes, all right. Ale jistě, akceptuji. Pane Stojanové. Děkuji, pane předsedající. Paní Ibrisagič, pokud si vzpomínám dobře, vaše země uznala nezávislost Kosova a Kosovo eh, bylo také odděleno od eh, svrchovaného území Srbska, ale tady to bylo považováno za správnou věc a přitom to, co se odehrálo v Náhodním Karabachu, je předmětem diskuze. Myslíte si, že bychom měli aplikovat eh, stejné řešení? Vy jste hovořila o etnických čistkách. Co si myslíte, že provedl Azerbajdžán vůči Armenii? Eh, v, eh, v, a teď hovořím o Baku. Tak, Urfarande. Paní Brisagič, děkuji, pane předsedající. Pan Stojanov by měl vědět, že Kosovo je, je území, které bylo mezinárodně uznáno jako mimořádný případ. A bylo řečeno, že to platí pouze pro Kosovo a pro žádnou jinou oblast. A já jsem toho názoru, že by EU měla být důsledná v otázce, jak se postavit k podobným případům. Když zde hovoříme o Jižní Osetii či o Podněstří, když hovoříme o územní celistvosti Gruzie, či když hovoříme o Moldavsku. Proč Evropská unie není důsledná? Proč nechrání územní celistvost Azerbajdžánu? Děkujeme, paní Brisagič. A nyní pokračujeme s postupem ke čtí. Na jednu minutu pan Landsbergis, prosím. Mr. President. Pane předsedo, paní vysoká představitelka. Zdá se, že ten proces myšlení, pokud jde o tuto zmraženou válku mezi Arménií a Azerbajdžánem, je něco, co eh, se tady objevuje, protože my jsme eh, měli takovou pštrosí politiku, byla tu minská skupina a ten 20-letý dialog vedl k ničemu ale nemá to nic společného s realitou. Protože neustále se používá vojenská síla, pořád je tam ta rakovina války, takže pořád se to zhoršuje, protože pořád jsou tam snajpři, pořád se okupují území. A aspoň bychom si měli přestat namlouvat něco. Měli bychom, otázka je, jestli jednat nebo nejednat. A další usnesení, jestli bude nebo nebude, to je naprosto uh, nepodstatné. Všichni ty vysídlení, veškeré problémy komunikace s Nahorým Karabachem a Nachyčevanem, všechny, všechny ty eh, řeči a o Rusku a jeho roli. Děkuji. Tiene la palabra por un minuto el señor Nitras. A nyní má slovo pan Nitras. Děkuji, paní předsedající. Poudňový Kaukaz. Děkuji, pane předsedo. Kavkaz, to je oblast, kde můžeme najít uprchlíky prakticky všude, jsou všude přítomní. Najdeme v Gruzii, v Abcházii, v Osety. Já jsem je viděl i v Arménii a nejsou to Národního Karabachu, jsou z Baku. Mají eh, ulici, která se jmenuje Baku. A čili je to komplexní záležitost a my ji musíme mít na zřeteli. Jestliže budeme stranit jedné ze stran, nepodaří se nám eh, mít jakoukoliv pozitivní roli. Za druhé, etnické konflikty mají jednoho společného jmenovatele – a to je sovětský imperialismus. Nezapomínejme na to. Ta důvěra, kterou se snažila nastolit. Minská skupina je dobrá, ale já nevěřím v jejich efektivitu, protože Rusko tam má své zájmy. A my nemůžeme dát Rusku volnou ruku ve vyjednávání v této části světa. Baronko Ašnová, toto je velmi důležitá věc z hlediska vaší aktivity v tomto roce. Děkuji, pane Nitrasi. Pan Tanok. Pane předsedo, Otázka Horního Karabachu se často popisuje jako zmrazený konflikt, ale to je daleko od pravdy ono tam skutečně dochází ke střelbě s ostřelovači a arménským obětem dochází a hrozí, že vypukne eh, plná válka, která zatáhne do toho i Irána, Rusko a Turecko. To je nesmírně nebezpečné. A ty petrodolary, které tam tečou a které financují tento závod ve zbrojení, kdy Baku si kupuje obrovské množství vojenského materiálu za mnoho peněz a má stále více, eh, jak schrastí zbraněmi a Arménie se snaží držet krok. Všem, kdo znají tento region, je jasné, že eh, nebude eh, je to nějaké úplně nulové pravidlo, ale je jasné, že se Arménie musí eh, stáhnout z některých oblastí, ale žádné sebeurčení ani eh, územní celistvost nejsou žádné absolutní principy. Všichni musí být v zahraniční politice eh, flexibilní a uplatňovat tyto principy flexibilně. Po selhání Kazaně nyní volám po zvýšení úsilí za účasti vysoké představitelky. Já vám říkám, paní Šnová, tohle je vaše příležitost vyrobit si Nobelovu cenu. Tanok. Děkuji vám, pane Tanoku. A teď na minutu paní Basesku. Děkuji. Praha vysoké představitelky doplňuje evropskou a reformní politiku pro politiku sousedství. Řešení takovýchto konfliktů, jakože podměstříci na Horních Harapách, je novou prioritou v naší politice, tak abychom na našich hranicích vytvořili stabilní zónu. Došlo sice k příměří v roce 1994, ale to napětí se neustále zhoršuje mezi konfliktními stranami vyjednávání, kterým došlo za pomoci minské skupiny nyní dosáhly kritického bodu. I summit v Kazani nedokázal zlepšit vztahy mezi Arménií a Azerbajdžánem. Zcela naopak, reakce na tato vyjednávání byla pouze ta, že se politický diskurs zradikalizoval a dochází k militarizaci celé oblasti. Obě strany musí vyjednávat s minskou skupinou a já si myslím, že pokud zde dojde k takovýmto nepřátelským incidencům, tak to vlastně ohrozí stabilitu celého regionu a také zabezpečení dodávek do Evropy. Děkuji a nyní pan. Eh, Děkuji vám. Já si myslím, že Evropská unie by měla dělat více ohledně sporu o náhodní Karabach. Eh, byl bych, eh, byl bych přál paní Eštnové, aby dostala Nobelovu cenu míru, pokud se to podaří vyřešit. Byla tady zmínka o Iránu. Mě by zajímalo, jakou roli tady hraje Irán. Protože po neúspěchu kázaňských jednání iránský předseda parlamentu řekl, že tento odmrazený konflikt by měl být vyřešen regionálními aktéry, protože se dobře znají a to je podle mě eh, trochu eufemistické pojmenování. Děkuji vám, pane Beldre. Teď je na řadě paní Vajdere. Já se omluvám, chtěla bych opravit eh, jednu věc. Protože asi potřebuji opakovat jednu větu a sice, že Rusko poskytuje Arménii zbraně, jinak bylo všechno v pořádku. Thank you, thank you for this clarification, Mrs. Děkuji vám za toto vyjasnění. E, teď je na řadě Lady Ashton. Děkuji vám. Já budu velmi stručná, aspoň se to pokusím, protože si myslím, že už tady bylo mnohé řečeno. V první řadě bych chtěl říci, že souhlasím s tím, že by bylo dobře, abych navštívala tento region, ale z různých důvodů, které jsem eh, řešila v posledních měsících, eh, jsem tam poslala Miroslava Lajčaka a postaral jsem se o to, abychom eh, komunikovali s těmito stranami a stejně tak jsem využila kontakty s ministry zahraničí obou zemí. A také jsem eh, komunikuji s minskou skupinou. Dále eh, souhlasím s tím, že eh, bychom měli hrát větší roli. Francie také ráda přispěje k celému procesu a my rádi podpoříme členské státy v, těchto, v tomto úsilí. A můžeme podle situace Eh, dělat ty další kroky. Souhlasím s tím, co eh, řekl některý z vás tedy, že je potřeba eh, i syntetivně naše práci v terénu, tedy na místě a snažit se o prohloubení kontaktů mezi obyvateli. Není to zmrazený konflikt, ten konflikt postupně zahřívá a myslím, že bychom měli být tou situací velmi znepokojeni. A souhlasím také s tím, že důvěra je velmi nízká. Celá ta tato diskuze je velmi aktuální. Já vám za ně děkuji. Je to oblast, eh, kterou my sledujeme velmi pozorně v Evropské službě pro vnější akci. A hlavně se snažíme o to, aby eh, spolupráce všech zainteresovaných stran byla co nejlepší. A zvláštní eh, vyslanec v této oblasti se tomu budeme moci věnovat eh, mnohem intenzivněji, než to do, dosud možné. Takže ještě jednou vám děkuji za diskusi diskuzi a těším se, že v ní budeme jednou pokračovat. Děkuji vám, Lady Ashton, a nyní přecházíme k následujícímu bodu, což je prohlášení se představitelky eh, o přípravě na volby do Ruské státní dumy, které se mají konat v prosinci.